Pan Amjad Bashir opustil z frakci EFDD a vstoupil do skupiny EKR působ, s účinností k 23. lednu 2015. Wir kommen nun zum